Sì. Cari colleghi, diamo inizio ai nostri lavori con... Milé kolegyně a kolegové, s minutkou spoždění zahajujeme naší eh, práci. No, není to jedna, ale eh, trochu více minutek, více už se zdržet nemůžeme. Následuje tedy usnesení Evropského parlamentu o procesu evropské integrace Kosova. Eh, Kolegyně Luňáček má toto téma na starost, je zpravodajkou a já jsem vás chtěl jenom informovat, pokud to ještě nemáte tuto informaci, že zítra v 6 se bude konat mimořádná schůze výboru AFET eh, s náměstkem předsedy Vlada Kosova a, a pana Slobodana Petroviče a Právě proto si musíme teď vyslechnout s velkou pozorností slova paní Lunaček. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo, děkuji také kolegům za to, že dorazili na první eh, zprávu, která se letos tady projednává, která se týká Kosova eh, které posuzujeme teď na základě zpráv o pokroku zpracované na, eh, po, komisí. Projdu teď některé ty nejzásadnější záležitosti, které se v této zprávě eh, objevují. S tím, že vím, že tato záležitost samozřejmě v některých eh, částech je eh, kontroverzní, ale já doufám, že se nám podaří se dohodnout. Nejprve bych chtěla říci, že v této zprávě jsem chtěla znovu potvrdit Eh, perspektivu eh, Kosova v Evropské unii. Proces rozšiřování musí pokračovat eh, a také evropský mírový projekt neskončí, dokud všechny balkánské země jednoho dne, doufejme, že to není den příliš vzdálený, budou součástí Evropské unie. Navzdory krizi a problémům, které tady čelíme v rámci unie, si myslím, že je důležité znovu tuto perspektivu potvrdit a přesně o to se ve svém stanovisku snažím. Jak už jsem eh, to také udělala v předchozí zprávě, tak i tentokrát eh, vítám eh, zbývajících nebo vyzývám zbývajících pět eh, států EU, které doposavat neuznali Kosovo, aby tak učinili a já doufám, že se tomu tak eh, stane. Samozřejmě chápu, že jednomyslnost ani tady v parlamentu nepanuje, nicméně si myslím, že většina se na tom se mnou shodne. Pak je tady ještě jedna věc, kde se říci, že Evropský parlament eh, už sdělil dříve a znovu to opakuje, že třeba se nově zaměřit eh, na mezinárodní eh, aspekt eh, uznání Kosova a Evropský parlament už otázku rozdělení Kosova několikrát řešil v různých, různých dokumentech. My samozřejmě spolupracujeme s naší delegací a poslanci Kosovského parlamentu a já dokonce mám pocit, že tady máme zástupce, které velice vřele vítám a chci jasně říci, že i dialog o takové problematice, jako je vízový režim, je naprosto zásadní pro občany Kosova, ať už jsou z jakéhokoliv etnika, jsou to Srbové, Albánci, eh, Romové, Egyptiané a Škali. Pro všechny z nich je to naprosto zásadní a já skutečně doufám, že znění ve zprávě komisaře Fieleho, který uvádí, že doporučuje víz, zahájení vizového dialogu v letošním roce, eh, že to skutečně proběhne, že komise eh, tomu dá zelenou, že bude k dispozici co možná nejdříve cestovní eh, mapa pro spuštění vízového dialogu. A teď se dostávám k samotné situaci v Kosovu. Ve své zprávě vyjadřuji politování nad nedostatky volebního procesu, nad tím, že dlouho trvalo, než byl zvolen prezident, zvolen parlament a tak dále. Kromě toho hovořím také o tom, že je potřeba velice rychle potrestat pachatele, kteří byli odpovědní za volební podvody a skončit s tou kulturou beztrestnosti, která dosud v Kosovu v určitých oblastech panuje, což se posílí důvěru voličů a občanů ve svou vlastní zemi. Teď se dostávám k záležitosti, která je velice důležitá, alespoň v tuto chvíli a objevuje se i v mezinárodních médiích, a to je dialog mezi Srby a Kosovany, který eh, byl znovu zahájen. Mám tady tiskové prohlášení pana Kupého, který eh, pozitivně vnímá obnovení tohoto dialogu. Myslím si, že se jedná o nesmírně důležitou oblast spolupráce a také budoucí spolupráce mezi eh, Srbskem a Kosovem. A já doufám, že výsledek tohoto dialogu bude pozitivní a že dohody, které byly učiněny, budou také prováděny v praxi, zejména ze strany srbské vlády. Já jsem o tom mluvila také v souvislosti s tím, že doufáme, že tyto dohody eh, umožní dosažení eh, dohody mezi Evropskou unii a eh, Kosovem, což bude důležité pro další přiblížení se Kosova k Evropské unii. Nestabilní a napětá eh, situace na, na severu samozřejmě nepomáhá nikomu v celém regionu ani v Evropské unii a tak eh, vyzývám srbskou vládu v této zprávě, aby eh, rozpustila tu paralelní strukturu a aby dala procesu Achtisáryho šanci se, se prosadit. Bylo by dobré, kdyby byl v praxi implementován a Srbové na severu, kteří akceptují to, že budou žít v Kosovu, budou mít možnost autonomie. Hovořím také o pozitivním vývoji v srbské komunitě na eh, jihu od řeky Iber. Ten proces probíhá dobře, dochází tam k volbě mm, místních zastupitelstev, starostů. Eh, zdá se, že i hospodářství se v těchto komunitách rozpíhá a to je dobré pro eh, posílení té multietnické situace v Kosovu obecně. Pokud jde o význam právního státu, tak tady je e, ta mise EULEX, což je vlastně nejrozsáhlejší mise svého druhu v Evropské unii. Ta postoupila e, a řeší nejrůznější e, aspekty, jako je organizovaná trestná činnost, korupce, některé záležitosti související s válečnými zločiny, Pan Limaj je například v tuto chvíli vyšetřován, jak možná víte. Já doufám, že se dosáhne pokroku i v oblasti korupce a e, organizované trestné činnosti. A já tedy žádám také po členských státech EU a těch, kteří se účastní mise EULEX, aby byli otevřenější, pokud je o poskytování soudců a státních zástupců pro účely mise EULEX, protože jsou skutečně eh, potřeba. Je třeba také dobře nastavit a posílit eh, systém ochrany svědků v Kosovu a uvažovat o případné realokaci takto chráněných eh, svědků z kosovských procesů. A já jsem vlastně to tady říkala i poslancům kosovského parlamentu, že jejich parlament sehrává zásadní roli, pokud jde o dohled nad vládou, hlavně v rozpočtové oblasti, nebo pokud jde o reformu volebního systému a, a také jsem žádala parlament, aby provedli volební reformu, tak jak to přislíbili svým voličům po volbách, to znamená během následujícího roku a půl či dvou let, a aby tento proces dále neodkládali. Pokud jde o korupci, o tom už jsem mluvila, tak eh, to stále vyvolává znepokojení eh, mezi kosovskými občany. Jejich vláda eh, musí na této věci zapracovat, stejně jako donucovací orgány musí dostat očekáváním svých občanů. S korupcí je třeba skoncovat a občané musí znovu získat důvěru v právní stát. Pokud jde o soudnictví, tak došlo k pokroku v reformě ale nezávislost soudců od, na politické moci, profesionalita soudců, na tom je potřeba zapracovat ještě více. Stejně pokud jde o eh, státní eh, službu, tak jsme zdůrazňovali nezávislost, profesionalitu a přístupnost eh, státních úředníků, řádné fungování státních úřadů a institucí, což je opět důležité pro důvěru občanů ve vlastní stát. Nezávislost médií je také velice významná záležitost, která platí nejenom pro Kosovu, pro balkánské státy, ale i pro členské státy Evropské unie. Je třeba, aby média byla nezávislá, silná, aby jejich eh, nezávislost nebyla narušována. Diskriminace na základě etnického původu, sexuální orientace, eh, zdravotního stavu, a tak dále. To jsou samozřejmě pořád ještě ožehavá témata, sice právní základ už existuje, teď je potřeba zákony provádět, kde jsou ještě nedostatky, takže tady je třeba Kosovo podpořit, také třeba nabídnout větší podporu pro práci ombudsmana. Pokud jde o kulturní a náboženské dědictví, tak tady bylo pokroku dosaženo, ale stále ještě je potřeba schválit nové zákony, například o ohledně historického centra v Prezniny, které je třeba mm, ochránit a chybí tady doladění určitých právních aspektů. Pokud jde o podporu občanské společnosti a situaci eh, hospodářství celkově, tak tady panuje určité znepokojení. Oblast ochrany životního prostředí, to je v podstatě totež. Na, já vím o problému Kosovo A, Kosovo B, o těchto plánech které eh, představují problémy pro eh, lidi, zejména v Prištině, kdy se především eh, v zimě hodně topí a to prostředí je tam značně znečištěné. Je třeba investovat tudíž více do obnovitelných energetických zdrojů, do energetické účinnosti a věnovat se případným alternativám pro současná uhelná zařízení a uzavřít eh, elektrárnu Kosovo a co možná nejdříve. To jsou tedy ty hlavní záležitosti, o kterých jsem chtěla mluvit a já doufám, že společně s kolegy eh, vše dobře prodiskutujeme a víme, že sice tady panují některé rozdílné názory ohledně statutu Kosova, ale Přesto doufám, že získáme potřebnou velkou většinu a řekneme jasně, že Kosovo má budoucnost v Evropské unii a jakožto Evropský parlament myslím, že jsme vždy nejvíce podporovali tento proces a jsem si jistá, že ta diskuze bude zajímavá, i když bude kontroverzní a že výsledkem bude eh, kvalitní zpráva, o které budeme hlasovat v březnu. Těším se na vaši na diskuzi s vámi, vážení kolegové. Děkuji. Lunaček. Děkuji vám, paní Luněček? Zmínila jste se o přítomnosti delegace parlamentního shromáždění z Kosova, ale právě když jste to říkala, tu ještě nebyli, přišli teprve teď a proto je chceme zde přivítat a děkujeme jim, že přišli mezi nás. Jako první promluví pan Kukan, předseda delegace pro Kosovo Chci vás požádat, abyste omezil projev na tři minuty. Eh, samozřejmě nechci být příliš přísný, ale je třeba, abychom si uspořádali pořád jednání. Děkuji vám, pane předsedo. Rád bych přivítal zprávu od paní Luňáček. Myslím, že je to dobrý základ pro parlament a zprávu o Kosovu to je běžně věc, kterou se začínají takovéto eh, projevy, ale já to myslím vážně, protože tato zpráva se zmiňuje o všech nejdůležitějších a nejnalehavějších eh, otázkách. A také doufám, že pomůže Kosovu, aby postoupilo vpřed eh, v reformách a v integraci. Myslím totiž, že všichni, ti z nás, kdo neuznali do posud eh, samostatnost Kosova, že vidíme všichni tedy budoucnost Kosova v EU. Souhlasím eh, s hodnocením eh, z komise, tak jak je vyjádřeno v té zprávě o pokroku, Kosovo vykonalo pokrok v mnoha oblastech politiky, zejména koordinaci evropského programu eh, v Kosově. Došlo k významným reformám, jako eh, mm, k té reformě právního systému, který se nadál mm, ještě eh, zdokonaluje. Ano, tedy tento pohyb je směrem vpřed a doufám, že přinese hmatatelné výsledky jak pro Srbsko, tak pro Kosovo. Chci být optimistou, třeba že vím, že to je obtížné, ale je dobré být optimistou. Neměli bychom, myslím, zapomínat na to, že celý proces byl započat proto, aby život běžných kosovských a srbských obyvatel byl snadnější. Třeba, že v posledním půl roce vidíme, že někdy se děje pravý opak. A právě proto bychom měli aktivně mm, pomáhat oběma stranám eh, ohledně všech témat, která jsou předmětem dialogu. A také bychom měli mít na paměti několik problematických témat. Kosovo potřebuje posílit svou kapacitu ve veřejné správě, v prosazování práva, zákonů a e, v soudnictví. Všechny tyto orgány potřebují posílit svou činnost tak, aby mohly lépe čelit organizovanému zločinu a korupci, což je bohužel ještě rozšířená činnost v Kosovu. Na severu je situace ještě velmi napjatá a myslím, že nemůžeme to ponechat, ten, to rozvoj a další řešení ponechat jednotlivým skupinám, protože lidé žijící v této části Kosova mají právo na mírový eh, proces. A co se týče Eulexu, jak už se zmínila paní Luňáček, Myslím, že bychom měli podporovat misi Eulexu v Kosovu. Měli bychom mít na paměti význam této mise pro Evropskou unii a poslední vývoj. Proto by možná bylo vhodné, abychom se sešli s představiteli Eulexu, abychom měli tedy mm, přehled eh, aktuální z první ruky. Ohledně liberalizace víz jsem rád, že komise navrhla zahájit eh, dialog o vízech s Kosovem. Důležité je, aby Kosovo nezůstalo stranou, aby nebylo izolováno od zbytku Evropy. Na druhé straně kosovské orgány musí ukázat pokrok a úsilí zaměřené na plnění podmínek eh, pro eh, uvolnění vízového režimu. Obecně myslím, že tento návrh je velmi dobrý a e, těším se na spolupráci. Děkuji za ochotu zpravodajky e, přijímat naše návrhy a myšlenky. Děkuji vám, pane Kukane. Jako další pan Pancery, stínový zpravodaj za socialisty, prosím tři minuty, pokud to půjde. Ano, už i proto, že se jedná o první výměnu na, na vzoru, proto budeme mít možnost se ještě k tématu vrátit. Myslím, že v návrhu zprávy nacházím perspektivu integrace do Evropy eh, a podle mého eh, by to mělo být doprovázeno podobnými kroky jako v Srbsku protože to jsou dvě kole, které od sebe nelze e, rozdělit. Co je třeba učinit? Právní státy třeba prosazovat, o tom se hovořilo, to je jeden z nejdůležitějších prvků, které umožní to, aby Kosovo bylo schopno ekonomicky růst, být důvěry hodným partnerem mnohem větší šíři. Nezapomínejme na to, že je tu závažný problém, který se týká také prostředků z Mezeměnového fondu, který byl, tyto prostředky byly uvolněny po rok 2010, pak byly pozastaveny. Eh, zatím probíhá monitorování a může se stát, eh, že kvůli některým rozhodnutím vlády nebudou tyto prostředky uvolněny ani teď na rok 2011. Eh, takže zde je pořád ještě co dělat a zlepšovat. Především je tu jeden bod, který chci připomenout, a ten se týká mise Eulexu. Já nemám tež nadšený eh, pohled eh, jako paní Lunaček, zejména s ohledem na refinancování, které má být eh, měněno od roku 2012. Vím, že třeba změnit mm, mnohem víc, protože výkonnost je nedostatečná, je třeba, abychom se vrátili k některým kauzám nebo pří, mm, příčinám, které způsobují tento nedostatečný výkon. EULEX prohlašuje, že je třeba zachovávat neutralitu a někdy jsou ale potíže se vztahem mezi oběma státy. Měli bychom tedy věnovat více pozornosti těmto aspektům. Kdybychom měli rozšířit EULEX, musel by být reformován a potvrzen v této misi. Ve zprávě by mělo také zaznít několik slov eh, o tom, že je třeba jasně vytyčit směr misi EULEX. Pokud si skutečně přejeme vytvořit podmínky k tomu, jak říkala paní eh, Luňáček, eh, abychom prospěli budoucnosti této země, tak bychom měli mnohem seriózněji a přísněji postupovat v této situaci a e, velice rád budu diskutovat i nadále. Děkuji vám, pane Pancery, vynikající jen tři minuty. E, paní Arlaky, pokud to půjde, tři minuty. Pan Arlaky. Děkuji, pane předsedo. Ani já nejsem úplně nadšen tím e, celkovým tónem této zprávy. Myslím, že není dostatečně kritická, pokud jde o dnešní situaci v Kosovu, protože není tudíž dobrým příspěvkem k reformě kosovských institucí. Já si myslím, že tato zpráva by měla odrážet skutečnou situaci v Kosovu, která není až tak růžová, jak by se mohlo podle této zprávy zdát. Jsou tady ještě některé otazníky, například pět členských států Evropské unie doposavat eh, Kosovo neuznalo a mají dobré důvody pro tento postoj. Já tady vidím určitý eh, pokrok, vidím tady eh, to, že soudci některých mezinárodních organizací hodnotí pozitivně pokrok Kosova, pokud jde o budování právního státu nebo celkově o integraci a přibližování se mezinárodním mezinárodním eh, standardům, ale celkově ten postoj spíše negativní a já s ním eh, souhlasím. Je třeba posílit to úsilí a pokud chceme soudit na základě skutečností a ne pouze slov a takového toho běžného evropského mm, žargonu. Pak je tady další kritická věc a to je právě ta mise EULEX. Zástupci eh, EULEXu byli i tady u nás eh, před měsícem a a ta fakta, která předkládali, byla velice neuspokojivá. EULEX je velice zvláštní misí. Měli by působit jakožto poradce pro kosovskou vládu. Ve skutečnosti eh, vlastně jakoby nahrazují eh, kosovskou soudní moc, jejich soudnictví jsou velkým nákladem pro evropské daňové eh, poplatníky, stojí více než 100 eh, milionů eur ročně. Je to obrovská částka. Eh, když se vezmete, že tam méně než 2000 lidí, převážně soudců a státních zástupců, stojí pětkrát či šestkrát více, než je průměr v jakémkoliv evropském členském státě a přitom nevidíme žádné zásadní výsledky. Já jsem si jejich zprávu dobře eh, přečetl. Přečetl jsem si eh, ty jejich výsledky, ale v podstatě je to úplně nečitelné, nesrozumitelné, není jasné, co se jim podařilo dosáhnout, k čemu používají eh, těch více než tisíc lidí a ty evropské prostředky. Z té zprávy to nikdo nevyčte. Já jsem se jich na to ptal, když tady eh, byli a jejich odpověď byla, odpověď byla opět neuspokojivá. Takže podle mého názoru ta zpráva by měla být mnohem kritičtější, pokud jde o eh, výkon eh, pracovníků EULEXu a souhlasím také s tím, že pokud máme tento institut znovu financovat, tak bychom měli úplně změnit organizační strukturu Eulexu a žádat mnohem větší efektivitu a, a důvěryhodnost eh, z jejich strany. Děkuji. Děkuji, pane Arlaki. Jako další Earl of Dartmouth, prosím. Děkuji, pane předsedo. Eh, od té doby, co jsem tady eh, v tom sále, tak jsem si tady poznamenala některá slova, která tady zazněla, pokud jde o Kosovo. Například diskriminace, soudnictví, eh, negativní situace, pokud o právní stát, korupce, ne, nedostatek nezávislých médií, rozšířená trestná činnost, praní špinavých peněz a Takto popisujeme situaci v Kosovu my, kolegové poslanci, a možná bychom k tomu mohli ještě doplnit, že podle oficiálních údajů míra nezaměstnanosti v Kosovu je 45 to jsou oficiální údaje a buďme si jistí, že to reálné číslo je ještě vyšší. To, co před sebou máme, to je úplně nefunkční společnost, je to řekneme, eh, uskupení s velkou evropskou eh, ambicí a já myslím, že ani na nanosekundu nemůžeme všichni uvažovat o tom, že bychom přizvali takovýto e, stát do Evropského spolku. Moje strana by vždy hlasovala proti tomu, ale náklady na e, absorbování takovéto nefunkční e, společnosti to by nesli čistě evropští daňoví poplatníci. Já jsem předložil řadu otázek, zaslal jsem je komisi asi před dvěma týdny a skutečně se nemůžu dočkat odpovědi. Zajímá mě, nakolik posuzuje eh, komise náklady na tuto kosovskou emisi A Vezměme si třeba mm, Srbsko, to je mnohem větší země a ta už dostala 3,5 miliardy eur za posledních pět let ve formě pomoci. A buďme si jistí, že v případě eh, Kosova by to bylo srovnatelné a v době, kdy moji voliči eh, mají potíže na konci měsíce výjít, nemohu akceptovat situaci, že tady chceme eh, přijímat další takovýto stát, který se stane zátěží proto mě znepokojuje, že jsou tady skutečně seriózní eh, návrhy, nevím tedy koho, že by mělo dojít k liberalizaci vízového režimu nebo úplně zrušení vízového režimu pro eh, Kosovo. To přece není žádný důvěryhodný návrh, když se vezměte, jaká výše tam je nebo jaká míra tam je organizované trestné činnosti. A poslední věc. Některé politické skupiny a strany v Británii tvrdí, že jsou pro eh, omezení rozpočtu ne, nemluví o zmražení evropského rozpočtu a dokonce o snížení rozpočtu. E, vidím je tady, ty své kolegy. Já si myslím, že to není důvěryhodné něco takového říkat, říkat, že chcete snížit evropský rozpočet a přitom být pro rozšíření o Kosovo, případně další země. To je ode mě vše, pane předsedo, děkuji. Děkuji vám, pane Dartmute. i za to, že jste respektoval řečnickou dobu. Slovo má pan Weigl, pokud možno tři minuty. Prezidente. Děkuji vám, pane předsedo. Situace v Kosovu samozřejmě není vynikající. Je tam celá řada problémů, to je zjevné. Ale myslím, že rozhodně si Kosovo zaslouží, aby jsme se k němu zachovali jinak než s tak silným a destruktivním slovníkem. Je to mladá země, je to mladý národ. A spousta kosovských problémů vyplývá ze skutečnosti, že sedm zemí EU je ještě neuznali. Pět to je, omlouvám se. Pravda je ta, že se těžko buduje nová země a nová společnost a, a vztahy s dalšími zeměmi, pokud v rámci té, toho integračního procesu, do kterého vy chcete nastoupit a který si přeje i vás, abyste do něj vstoupili, není e, jednomyslné stanovisko. Myslím, že z této skutečnosti můžete také dojít k závěru o tom, proč dochází k incidentům na hranicích, proč jsou trvalé problémy se sousedními zeměmi. Myslím, že pro nás, pro stabilitu Evropu, e, Evropy, pro stabilitu této části Evropy je důležité, aby Evropská unie hovořila jedním hlasem. Tu, tu. A Měli bychom se snažit eh, stimulovat integraci Kosova eh, do eh, Evropské unie, protože to vyjde levněji než případná válka v této oblasti. Musím říct, že paní zpravodajka napsala v dobré víře tuto zprávu. Snaží se stimulovat i dalšímu vývoji. Já bych chtěl požádat kosovskou vládu, aby byla otevřenější možnosti eh, pro Srby vrátit se do Kosova a aby se více pozornosti věnovalo také historickým a náboženským památkám Srbů, které jsou umístěny v Kosovu. Děkuji. Děkuji vám, pane Weigle. Pan Tenok. Pokud možno tři minuty. Uh, Děkuji, pane předsedo. Já jsem si se zájmem eh, přečetl tuto zprávu a v některých eh, věcech jsem se v minulosti s paní Lunáček neschodl, ale je důležité používat eh, klidné formulace. Kosovo eh, je už dlouho problémem pro mezinárodní společenství, nejenom pro EU. Není to jenom těch pět členských států EU, které mm, neuznali eh, nezávislost Kosova. Nejsme celým světem, v podstatě polovina valného zhromáždění OSN a co je důležitější, dva stálí členové Rady bezpečnosti, Rusko a Čína. Kosovo neuznali. Takže ta situace je skutečně eh, už dlouho takto eh, nejasná eh, v takovém podivném váku a myslím, že to není dlouhodobě udržitelné. Kosovo Eh, si eh, žádá přítomnost eh, nejrůznějších mezinárodních institucí. Není to jenom naše mise EULEX, která stojí daňové poplatníky nejenom v EU, ale v jiných zemích po světě obrovské prostředky. Je to země, která eh, samozřejmě nemá téměř žádné zahraniční přímé investice, sama nemá žádné podstatné nerostné bohatství. Eh, co je také smutné, je, že Kosovo se stává velice rychle monokulturou. Pro eh, vytvoření Kosova vedly především ty důvody, aby byla vytvořena multikulturní společnost a po sčítání lidu je jasné, že řada mladých Srbů opouští severní enklávu. Já sám jsem v té enklávě byl a e, skutečně tam zůstávají pouze starší lidé. Jakou budoucnost budou mít? Řada z nich odchází e, do Mitrovice a to se v podstatě týká 99% e, Srbů, kteří odcházejí takže když teď budu mluvit osobně, ne za svoji eh, politickou eh, skupinu, eh, nebo za naši britskou stranu, tak jsem dlouho věřil v dialog ať už ho vedla Cathy Ashton nebo Robert Cooper. Je tady řada věcí, které se musí řešit a to, co možná nejdříve, Ehm, například eh, ten plán eh, mír za půdu a vytvoření takového Kosova, který, eh, které bude uznatelné Srbskem. Takže jde o vrácení suverenity severně od řeky Ibar, včetně enkláv na severu a možná i darování určitého území značné hodnoty, která je z valné části albánská. To jsou všechno formulace, které už se eh, objevily a kterými se eh, argumentuje, podobně jako v případě izraelsko-palestinského konfliktu, kde jde o řešení v podobě dvou eh, států a v podstatě podobná nepřátelská situace dvou nesměřitelných eh, společenství se objevuje i v Evropě. Takže měli bychom k tomu přistoupit eh, s čerstvou eh, myslí a umožnit výměnu území, uspůsobení hranic a EU e a OSN by měly sehrát svoji roli při vzniku svobodného prosperujícího státu do budoucna. Děkuji vám, pane Tanoku. Jako další pan Preda, Prosím o tři minuty. Děkuji. Pane předsedo, pokusím se to vtěsnat do tři minut. Chtěl bych si zmínit o prvním odstavci především, protože zjišťuji, že že to bylo poněkud naivní, omlouvám se, že to tak říkám že těch pět států, které neuznávají Kosovo, nemohou eh, se teď k tomu nějak eh, eh, vyslovit. Ono to není okrajová záležitost. Je to politická záležitost, nesmírně citlivá. A zjišťuji, že zpráva se o tomto nezmiňuje, nebere to na vědomí, jakoby většina byla jednoduše přijata, že je 22 států, které přijímají Kosovo dobře, ale pro těch pět ostatních to je nesmírně citlivá věc. Proto je třeba, abychom se na to podívali z perspektivy těchto pěti států. Neměli bychom je takto eliminovat jen eh, v tomto krátkém odstavci eh, tím, že jsou vítány k tomu, aby uznali Kosovo. 20 tisíc Srbů, které, kteří žijí na severu Kosova, požádalo o ochranu ruské orgány. Dokonce se říkalo, že v mnoha případech kosovských Srbů eh, že došlo k žádostem o eh, ruské občanství. To je určitá interpretace této situace. Ale měli bychom eh, o tom uvažovat, protože to není věc, která by měla být lhostina Evropanům. Jedná se o otázku důvěry, eh, důvěry Kosovanů eh, vůči Evropě. Ať už se jedná o ty státy, které Kosovo uznávají, či Kosovo neuznávají. Ano, nakládá se tlak na Bělehrad, ale Někdy si nejsem úplně jistá, to prospívá důvěře eh, Kosovanů. Pak je tu odstavec 9, kde se hovoří o Eulexu. Eh, některé státy navrhly stažení policejních hm, složek a je třeba, abychom se nad tím zamysleli, protože eh, podívejme se na situaci Rumunska. Myslím, že hm, na tom se shodnou, že Není možné už se k tomu rozhodnutí vrátit. To je vše, děkuji. Děkuji vám, pane Predo. Paní Kopa, prosím. Děkuji, pane předsedo. Musím eh, připustit, že mne trochu tento text paní Flunaček frustruje. Paní zpravodajka jakoby nepřijímala realitu. Pět členských států neuznalo eh, samostatnost země. A tato zpráva nemůže být prostředkem k vynakládání eh, tlaku nebo nátlaku na eh, uznání Kosova. To je pravda. Co si přejeme i jako parlament? Jaké sdělení si, chceme, eh, si přejeme předat mm, obyvatelům Kosova? takové, že v Evropě, v Evropské unii je budoucnost. A proto podporujeme liberalizaci víz a jsme velice rádi, že komise zahájí dialog o vízech. Já si myslím, že prací na tomto textu můžeme dosáhnout pozitivního sdělení ale musí být jasné, že ty členské státy, které mají právní nebo politické výhrady, nezmění své stanovisko, dokud nedojde k, ke schůdnému řešení statusu. Eh, druhé téma se týká dialogu mezi eh, eh, mezi různými mm, orgány v Bělehradu. Je třeba dobře vyvážit ten text, protože podle tohoto textu veškerá zodpovědnost padá na Bělehrad. Je zde vylíčen jako příklad neimplementování dohod, ale byla to policie v Kosovu, kdo začal krizi v lidském roce. Ano, můžeme napsat nový ostavec číslo 6, kde se hovoří o tom, že eh, Bělehrad by měl začít eh, dialog s Prištinou a měli bychom od uh, soudit jakékoliv embargo nebo jednostrané kroky nebo násilí, ať už by přišlo ze srbské či kosovské strany. Evropská perspektiva je důležitý prvek v tomto kontextu. A je třeba, abychom zopakovali, že dialog je jedinou cestou vpřed – řešení situace má být ve prospěch všech obyvatel celého regionu. Rozhodnutí o tom, že má být eh, Srbsku ehm, kandidátský status, je nyní ehm, připraveno na stole, tak proto bychom měli eh, více eh, zdůrazňovat to, že Priština má uznat více práva Srbů v Kosova, Kosovu a musíme se snažit, aby Srbové v Kosovu se cítili besni, bezpečně, aby nemuseli opouštět svou vlast. Děkuji vám, paní Kopa. Pan Brok, tři minuty. Äh, Vážený pane předsedo, budu stručný. Myslím si, že se stalo zcela jasným, že Kosovo ještě není uznáváno jako samostatný stát všemi státy Evropské unie a je zde celá řada eh, záležitostí, které musí být uspořádány proto, aby tento stát fungoval jako právní stát, jako samostatný stát. Jsou to otázky, které mají co dočinění se státní službou a podobně. A samozřejmě eh, je také nutné, aby tento stát eh, byl soudržným státem. Na druhé straně ovšem chci říci, že musíme eh, dodržet eh, také své sliby a eh, to se týče perspektiv pro obyvatelstvo tohoto státu a podmínky, které se kladou, musí být také splněny. Záleží na stabilitě tohoto regionu a jde o to, abychom zde měli trvalou stabilitu, mír a svobodu v této oblasti. Z 90. let máme již zkušenosti, docházelo tam k válečným konfliktům. Tyto zkušenosti jsme učinili a proto si myslím, že je to zásadní otázka, jestliže budou tyto podmínky splněny a perspektiva E, členství také pomůže v řešení této otázky. E, proto nechápu zcela, když se zde říká, že to stojí příliš mnoho peněz. Příliš mnoho peněz stojí, když tam budeme posílat vojáky. E, existují ještě jiné bezpečnostní mechanismy. Příliš drahé je to, jestliže poteče v Evropě krev. A to je ten rozdíl. To nemá co dočinění s imperialistickými uh, pocity. Eh, nějaký vůdce, vládce se může prostě cítit někde jinak. Máme zde určité uh, citlivé záležitosti. Evropská unie ovšem se snaží obsáhle v této oblasti, která vždycky byla neklidnou oblastí, kde vždycky vycházely z toho různé konflikty, tak se snažíme zde o mír a klid, tak to nemůžeme prostě prezentovat jako imperialistické choutky. Ani um, v žertu a jestliže se tak děje, tak eh, ten dotyčný nepochopil myšlenku Evropy. Děkuji. Paní Munic, děkuji vám. Eh, pane eh, předsedo, to, jakým způsobem děláte slovo opravdu do eh, historie, co se týče zprávy paní Loňáček, musím podotknout, že se neodkazuje na usnesení 1244 OSN. V úvodních ustanoveních se hovoří nebo spíš nehovoří ani o dokumentech, eh, které by to měly zmiňovat. Eh, Evropský eh, parlament, jak se zde píše, by byl potěšen, kdyby pět států, které ještě neuznali samozřejmě Kosova, tak učinili. To je ale věc, v níž není Evropský parlament kompetentní, jen se tím vytváří rozdělení v rámci EU. Naším cílem by mělo být dosáhnout co možná nejednotnějšího stanoviska. Odstavec 6 eh, pak zodpovědnost za neplnění dohod eh, klade je na jednu stranu a Srbsko se vybízí k tomu, aby eh, činilo více, ale je zapotřebí, abychom to napsali vyvážení, protože to bylo Srbsko, kdo Mm, předložilo eh, usnesení do OSN. Srbsko uznává, že Srbsko přijalo bod o volném obchodě. Konstruktivní eh, postup krajin, které, eh, nebo zemí, které nepřijali samostatnost Kosova. Eh, k tomuto postoji bych chtěla říci, že to neprospívá eh, jednotnosti na balkónu. První schůze se odehrála za španělského předsednictví. A jednomyslně bylo přijato usnesení v září 2010 a také na valném schromáždění OSN. Byl veden klíčový dialog se zainteresovanými stranami. Kdybychom byli na jedné z těchto stran, tak by dialog nebyl možný a proto by bylo žádoucí, aby Evropský parlament neustupoval od eh, vůle dosáhnout širokého koncenzu pro status Kosova. Měli bychom respektovat mezinárodní právo a oficiální označení Kosova tedy podle usnesení 1244-99 OSN. A měli bychom ponechat v kompetenci suverénních států, aby uznali nebo neuznali nějaký stát, protože to spadá do jejich kompetence. Ještě bych k tomu dodala, že Evropský parlament by se měl soustředit na sledování cesty reform v Kosovu, zejména těch, které se týkají občanů. Evropský parlament by se měl soustředit na problémy, které jsou eh, ve sdělení komise z 12. října. To je právní stát, korupce, organizovaný zločin, hospodářská situace a tak dále. Ne na témata, která eh, vyvolávají spory. Obnovení dialogu mezi Bělehradem a Prištinou ukazuje, že je rozhodující přispívat k dialogu mezi těmito dvěma zeměmi. Dnes v radě proběhlo sdělení, v němž se pozitivně oceňuje dialog mezi těmito dvěma stranami. Paní Moniz, já uděluji slovo velice jasným způsobem a při, eh, přesně přísně. Nejdříve zpravodajové, potom synoví zpravodajové, pokud zde jsou přítomní, a potom e, eh, udělují slova e, na základě stranické pří, e, eh, m, mm, příslušnosti. Já jsem udělal chybu u, paní, u pana Arlakyho kvůli změně politické skupiny, e, kterou jsem si uvědomil příliš pozdě, ale opravdu to není žádná preference, kterou bych vůči někomu měl. Je to vysvětlení, tedy, které vám teď předkládám. Pane Vocne, vy jste přišel eh, nakonec této diskuze, pokud se vám podrží tedy promluvit během minuty nebo dvou, bude to eh, dobře. Děkuji, myslím, že to bude jedna minuta. Eh, já jsem chtěla promluvit, protože jsem nevěděla nikoho za mou eh, skupinu. Chtěla jsem říct, že podporujeme vyváženou linii této zprávy. Paní zpravodajka vykonala velmi dobrou práci podle nás. Jsme přesvědčeni, že Kosovo by mělo mít rovné zacházení jako každá jiná země. Ano, možná je to mladá země, ale nedávno úspěšně překonala ústavní krizi. A myslíme si, že návrhy zpravodajky jsou eh, velmi dobře nastavené a budeme je podporovat. Děkuji vám, pane Vocne, i za vaši stručnost. Na závěr dám slovo. Paní Luňaček, doufáme, že to půjde během tří minut. <laughs> Ano, pokusím se dostat se do tří minut. Ráda bych poděkovala všem kolegům. Eh, děkuji těm, kteří podpořili tuto zprávu jako poslední řečník, ale i další řečníci a děkuji také těm, kteří se vyjádřili kriticky a já jsem věděla, že k tomu dojde, bylo to jasné. Dovolte, aby se vrátila k, něč- k některým těm věcem, o kterých jste mluvili. Několikrát tady zaznělo, um, že Zazněla tady kritika Eulexu. Ano, i já jsem kritizovala některé aspekty mise Eulex v minulosti a tak eh, mě zajímají další informace, které eh, nemůžete můžete doplnit, ale mohu vás ujistit, že v novém mandátu, který bude EULEX eh, potřebovat, tak eh, budeme muset provést reformy, s těmi se počítá budou provedeny a budu chtít spolupracovat eh, s těmi, kteří EULEX v zásadě podporují. Jsou tady tací, kteří nechtějí nic podobného, tak samozřejmě tam společný základ ned- nenajdeme, ale se stínovými zpravodaji myslím, že to bude možné. A teď jenom stručně k tomu, co říkal pan Dartmouth, pokud jde o nezávislost médií, k tomu si říci Murdoch a evropské eh, členské státy, zvláště ten váš, a škoda, že tady pan poslanec už není, eh, Eh, zažili jste si také některé skandály, podobně jako Kosovo. Na druhé straně eh, otázka kritiky eh, členských států, které Kosovo neuznali. Já bych tomu řekla, že podobné znění jsme si loni velkou většinou odhlasovali. A já vím, že postoj těchto států a některých eh, vlád z těchto států, některé z nich se teď mění a uvidíme, možná to bude šance k dalšímu pokroku, mm, tak problém, který vidím hlavně tady v Evropském parlamentu, kdy představujeme celou Evropskou unii a doufáme nejenom naše jednotlivé členské státy, Eh, znamená, že integrace Kosova je vnímána jako evropská záležitost a v těch pěti členských státech to je často eh, domácí záležitost eh, akceptovat Kosovo jako nezávislý stát. Přesto si myslím, že nakonec získáme podporu i pro tuto záležitost. Kritika se týkala také pokroku, kterého Kosovo dosáhlo. Pokud se tu zprávu dobře přečtete, ano, i já se um, připojuji k těm, kteří říkají, že potřebujeme větší pokrok a že můžeme eh, některé věci kritizovat a sama jsem otevřena vašim návrhům, ale pokud si to dobře pročtete, tak tam tu kritiku najdete. Pane Taneko, mě překvapilo, že jste říkal, že Kosovo se stává monokulturou. Pokud jste byl eh, na naší pracovní skupině pro západní Balkán a jste tam členem, tak byste eh, si mohl vyslechnout kosovské poslance, kteří jsou z albánské většiny, ale také e, jsou tam e, srbové, egyptiané, e, černohorci, romové a tak dále. Všichni zastoupeni v kosovském parlamentu, takže nevím, o jaké monokultuře mluvíte. Pokud tedy o srbskou menšinu, tak víte, pane Taneko, my jsme o tom už kolikrát spolu mluvili, hlavně na jihu, tam jsou starostové obce, kde bylo dosaženo velkého pokroku. Ano, sever zůstává problémem a o tom já mluvím v té zprávě, proto potřebujeme dialog a já doufám, že ten dialog nakonec povede k pozitivnímu výsledku a e, Přesto si myslím, že Srbsko bude potřebovat e, implementovat e, určité změny. Vím ze z prohlášení rady, že došlo k pokroku například u diplomu a tak dále, ale ten pokrok musí být širší, ačkoliv podporuji kandidátský statut pro Srbsku, tak vnímám dobré sousedské vztahy v tomto regionu jako zásadní věc a o tom mluví i komisař Fíle ve své zprávě o pokroku. Takže děkuji pro eh, tuto chvíli, děkuji, těším se do 13. prosince na pozměňovací návrhy, o kterých se poté budeme mít možnost znovu promluvit. Dobrá. 23. 24. ledna, pak budeme hovořit o pozměňovacích návrzích a pak by mělo dojít k hlasování. Tím by bylo toto téma skončeno. Nyní se dostáváme k návrhu zprávy s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě o způsobu a podmínkách možného založení Evropské nadace pro demokracii. To je první přeskum doporučení nebo návrhu. A nyní se pokusíme velice rychle se dohodnout. A to je k zpravo, mezi Budeme se snažit o dohodu mezi spravodajem a stínovými spravodaji. Eh, je to velice stručné, protože během šesti minut k nám přijde naše návštěva, náš host. Eh, takže, pane Nánustafe, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Ano, zde hovoříme o možnostech a způsobu eh, založení nebo zřízení Evropské nadace pro demokracii. Eh, například eh, arabský svět a některé jiné země nám ukázaly, eh, že co se týče podpory demokracie, tak státy Evropské unie nemají vždy dostatečné možnosti pro podporu demokracii. Důležité je, abychom vystupovali strategicky, také za druhé, abychom rychleji reagovali, jestliže dojde k nějakým změnám. V ta, tuto analýzu sdílí každopádně současné předsednictví, které tento projekt eh, velice pohání ku předu. Eh, v rámci členských států se toto doporučení konzultovalo. 20. června již bylo řečeno, že zřízení takového fondu, takové nadace je možné a souhlasili s tím probíhala celá řada rozhovorů se stínovými zpravodaji. Došlo také k oficiální schůzce s stínovými zpravodaji, stejně tak i došlo k konzultaci s ESVČ eh, byly zde projednány různé otázky a je to několik důležitých bodů, o kterých bych se chtěl stručně zmínit a budu velice potěšen, jestliže dojde k nějaké diskuzi. Jeden z bodů je, že chceme být strategičtější a rychlejší. Jde o to, co řekla Catherine Ashton. Deep and Sustainable Democracy, kterou bychom chtěli podporovat. Kromě toho existují země, které jsou před procesem změn anebo jsou již v rámci tohoto procesu. Jde o to, že bychom s aktéry v těchto zemích chtěli spolupracovat. Je důležité, abychom se snažili o partnerství také ve státech, které podporují demokracii, mají různé nadace a jiná zařízení, ale také bychom chtěli pracovat s nějakým nástrojem pro demokracii a lidská práva. To všechno by mělo být komplementární, eh, a synergetické. To znamená, že by měl být zřízen něco jako fond nebo nadace, měla by to být organizace, která by dostačovala, ale nemusela by být přímo přítomná někde na místě. Eh, proto, aby se začalo s nějakými projekty v určitých zemích. Měli by tam být potom partneři pro implementaci. Ti by mohli potom převzít různé činnosti. Proto navrhujeme strukturovaný dialog mezi takovou nadací a potom eh, mezi DHR, čili mezi tím SVČ. Co se týče této záležitosti je velice rozsáhlá. Jde o to, abychom velice rychle reagovali, abychom vždy konkrétně mohli pomoci. Důležité je přitom, že některé aktéry zohledňujeme, kteří již v DGR eh, jsou aktivní nebo se ještě nedostali ke slovu v případě podpory politických sil. Není to eh, žádné financování stávajících stran eh, v stranicko-politickém smyslu. Jde o to, aby politická hnutí, která právě vznikají, dostala šanci, aby získali půdu pod nohama. Chtěli bychom štíhlou strukturu a strukturu, která má sídlo v Bruselu a stejně tak by to mělo být eh, konáno pomocí informací, které mají pobočky SVČ v různých státech. Stejně tak eh, bychom měli, se, by se to mělo odrážet v politických silách Evropského parlamentu, protože my bychom chtěli být přítomni také. A pak eh, je je to zařízení, které by mělo se zabývat také politickými otázkami, proto toto by to mělo být zapojeno do eh, činnosti Evropského parlamentu. To je to, co zmínili kolegové v různých eh, jednáních a to je vše. Děkuji a těším se na vaše připomínky v rámci diskuze. Děkuji. Paní Saifi, prosím dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Především bych chtěla poděkovat kolegovi Lamsdorfovi za jeho připomínky. Už jsem měli příležitost o tom hovořit Ráda bych ještě dodala společně s tím, že to, co se stalo nedávno v arabském světě, nám teď jasně ukazuje, že se musíme opětovně podívat na to, jak funguje naše strategie s těmito zeměmi, strategie partnerství. No, my bychom měli přinést více hodnoty do programu podpory demokracie. Mělo by se tedy jednat o nástroj, který bude mít eh, lehkou, snadnou strukturu, která bude umožňovat eh, jednoduché financování, eh, flexibilní a rychlou reakci. A proto potřebujeme také posílit vizibilitu Evropské unie při podpoře demokracii. Přitom se musíme vyhnout toho, že bychom byli považováni za organizaci, která se vměšuje eh, ve vnitřní záležitosti. Především se ptám, zda je vhodné eh, financovat přímo politické strany. Jaké budou záruky, které dostaneme? Není zde riziko, že naše neutralita a Eh, vyváženost, se kterou máme postupovat, tímto bude ohrožena? Nebylo by rozumnější, abychom v takovém spíše eh, podporovali nadace nebo nevládní organizace, aby Evropská unie ne, v této činnosti nebyla chápána jako ten, kdo se vměšuje ve vnitřní záležitosti. Za druhé, tento fond by především měl být zaměřen na podporu eh, přechodu k demokracie a vůbec tedy přechodu Eh, v této geografické oblasti eh, bychom se měli zaměřit každopádně v následujících letech na ty nejbližší sousedy Evropy. Další poznámka. Tento eh, fond by na základě toho, co se děje v jednotlivých členských státech, by měl financovat evropský program, který by Eh, se zaměřoval na osobnosti eh, budoucnosti, a to ty, eh, které se angažují v oblasti lidských práv a demokracie. Měli bychom se snažit usnadňovat komunikaci ze strany Evropské unie na podporu mužů a žen, kteří podporují demokracii. A na závěr, co se týče administrativy, měli bychom co možná nejvíce usnadnit zprávu a řízení takovýchto Eh, fondů. Tato struktura by tedy měla být zvolena co možná nejvhodnějším způsobem. Tento fond by mohl být administrativně například spojen eh, s ředitelstvím pro lidská práva a demokracie SVČ, a to proto, aby byl konzistentní s globální politikou EU v oblasti lidských práv. Je jasné, a tím skončím, že Evropský parlament musí úzce spolupracovat při uplatňování a provádění a kontrole to, využívání prostředků tohoto fondu. Děkuji vám, paní Saifi. Paní Gomez, prosím, jen dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já teď vystupuji jménem Veronik de Kaiser, která je stínovou zpravodajkou za naše skupinu a která se bohužel nemohla dostavit, takže mi předala své poznámky. Já se o toto velice eh, zajímám. Ještě předtím, než vznikla polská iniciativa, tak jsem podporovala tuto myšlenku na Evropskou nadaci pro demokracii v naší výroční zprávě, kterou věnujeme eh, lidským právům v roce 2010. Eh, já si myslím, že takovouto nadaci skutečně potřebujeme. A Veronik mě požádala, abych zde uvedla, že se domníváme, že je zásadní, aby parlament měl právo dohledu nad takovouto nadací, protože eh, tam půjde o vynakládání evropských prostředků. Takže jde o to, aby správní rada, mm, eh, abychom její složení eh, revidovali, musí pro složení takovéto správní rady být stanovena jasná pravidla. Zatím to vypadá, že každý jednotlivý členský stát by mohl obsadit eh, třeba i všechna místa mm, ve správní radě, třeba tam zajistit eh, rovné zastoupení a eh, také zastoupení celého politického spektra, které se objevuje tady v Evropském parlamentu. Další důležitý prvek to je politické vyvážení eh, v tom zastoupení, hlavně tedy zastoupení Evropského parlamentu, jak už jsem to vysvětlovala, abychom dosáhli zastoupení plného politického spektra. A na závěr si Veronik myslí, že přidělení prostředků eh, by mělo být mm, přidělení prostředků přímo místním hráčům a ne evropské nadaci. To už tady eh, zaznělo, Alexandr o tom mluvil a já mu za to děkuji. A já bych si ještě dovolila sdělila své vlastní poznámky. Pokud jde o ty místní eh, subjekty, místní hráče, měli bychom podpořit eh, preferenčně právě je, ale jinak bychom měli podpořit kohokoliv, kdo je, či může být aktivní v terénu na místní úrovni. Mohou to být i politické strany, nebo nějaké jiné nadace, které bychom neměli zamítat. Druhá a poslední otázka, to jsou příspěvky z Evropské unie. Ano, ty předpokládáme a mělo by to jít eh, z nástroje pro lidská práva, ale to není dobré řešení. Tento nástroj už existuje sám o sobě a nemá dostatek prostředků což má dopad na podporu demokracie a lidských práv. My potřebujeme peníze z jiných nástrojů, především z těch nástrojů, které nedostatečně obhajují lidská práva DCI, i no v podstatě je jich celá řada a jsou to e, nástroje, které mají financování k dispozici a věnují se e, podpoře politiky sousedství. Děkuji. Lockbiller, per favore. Paní Lochbiller, prosím, jen dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Ano, četli jsme ten návrh a shledáváme ho z největší části za dobrý. Všem je to velice obtížné eh, zde mít nějaké konkrétní eh, záležitosti kritizovat. Myslíme si, že to není ještě zcela upevněné. Počítali jsme s tím, že na začátku prosince to již bude moci být eh, schváleno. Ovšem nyní schvalovat eh, jenom hrubou myšlenku, tak to eh, vnáší velkou nejistotu. Chtěla jsem se zeptat hraběte von Lambsdorfa, zda to má nějaký dopad na časový plán této, tohoto usnesení, jestliže nemůžeme počítat s nějakým pevným termínem reference. Co se týče prezentace této ideje, co se má přesně dělat, eh, tak stále ještě zůstává celá řada otázek nezodpovězených. Pro nás, pro zelené, je velice důležité, aby byl do toho zapojen parlament. Eh, měli, předložili jsme celou řadu pozměňovacích návrhů. Ty byly také přijaty. A řekli jsme, že jestliže to má být financováno z eh, rozpočtu, tak by to mělo být plně konformní s financováním finančními pravidly rozpočtovými. Chtěli bychom to znovu také přednést jako pozměňovací návrh, protože 50 takovýchto nadací se většinou financuje z evropského rozpočtu. S paní Komes eh, pouze mohu souhlasit. Zmínila se o tom s tím, že také chceme zlepšit, vylepšit, ještě změnit. Eh, změnit. Jde o to, aby takovýto nástroj nebyl zbytečně ořezáván nebo omezován ještě jeden pozměvací návrh nebyl přijat a to e, v tom smyslu, že bychom neměli mít e, zdvojení financování. V žádném případě e, bychom neměli mít nějaké podporování ochránců práv, protože proto máme samostatné prostředky jiné. Rádi bychom to podpořili, jestliže byste to mohli zahrnout. Děkuji. Děkuji vám, paní Lochbler. Na závěr pan Lezing, dvě minuty, prosím. Ja, vielen Dank. Ano, děkuji mnohokrát. Jménem naší politické frakce mohu říci, že eh, máme velice skeptický postoj vůči tomuto návrhu a vidíme zde velké deficity v demokracii. Právě tím, že se nárokuje to, že by to mělo být velice krátké, stručné, nekomplikované, a Zdá se nám, že to by mělo být, eh, tento nástroj by měl být spíš posílen. Zcela pravděpodobně tento nástroj zamítneme vzhledem k disentu, který panuje. Přesto předložíme své poznámky a pozměňovací návrhy do příprav. Jedna věc již byla řečena, ale přesto bych to chtěla ještě jednou zdůraznit a to velice stručně. Nebudu to celá úplně celé předčítat, ale pokusím se to schrnout. Klademe důraz na to, aby byl zachován princip suverenity, Klademe důraz na to, aby tento nástroj nebyl zneužíván v rámci jiných zájmů. Trváme na parlamentní kontrole a také na rozpočtové kontrole. Stejně tak předtím, než budou předěleny prostředky, tak by měla být nějaká nadřízená instance, která přidělení prostředků eh, zkontroluje. A potom také, jestliže budou eh, prostředky přiděleny, tak nějaká nadřazená instance by měla kontrolovat, zda byly využity ke správnému účelu. Děkuji. Děkuji vám, paní, děkuji vám, paní Lezing. Omlouvám se kolegu Prédovi, Sarisovolskému a dalším. 8. prosince budeme mít další příležitost. Omlouvám se, že už nemáme více času. Čeká nás pan minister, pokud si přeje pan Lansdorf ještě to na závěr okomentovat tři minuty, ale prosím, nedel než tři minuty. Ich, uh, tu mein bestes. Pokusím se o to, pane předsedo. Děkuji. Očekával jsem ještě nějaký vstup z ostatních frakcí, ale jaké jsou nejdůležitější body? Myslím si, že ve všech frakcích je velký koncens v tom smyslu, že Evropský parlament vzhledem k charakteru tohoto fondu, této nadace, který vytváříme, by měl trvat nejenom z institucionálního zájmu na zapojení, ale stejně tak z hlediska demokratického principu, protože koncepčně, strategicky bychom měli doprovázet tento nástroj. To si myslím, že je velice důležitým bodem a ten se také v těch doporučeních odráží. Jsou ještě některé body, o nich se musí diskutovat. Například, když Veronika navrhuje, že bychom měli mít přímo na místě určité aktéry, tak je otázka, zda to zvládneme s jednoduchou bruselskou strukturou bez místních partnerů nebo jakým způsobem zde mohou jiné nadace či nevládní organizace hrát roli. Barba Loch se zmínila o tom, že ne více jak 50 z evropských prostředů prostředků. To znamená ovšem, že by měla být nějaká vyváženost interní. O tom bychom měli také diskutovat. Uh, Všech, myslím si, že to ještě není vše zralé pro rozhodnutí. Kolega z EFI řekl také, jakou formou budeme zacházet s politickými aktéry. Já jsem řekl, že nebudeme podporovat, financovat nějaké politické strany, ale existují určité situace, eh, kdy se eh, určitá hnutí mění a vznikají z toho politická strana. Například, když podporujeme svobodné volby, vznikne z toho eh, politická strana, najednou máme tedy tyto prostředky stáhnout. To je rozhodnutí, která musíme ještě učinit. Musíme o tom diskutovat a musíme hovořit hovořit o tom, jak to nejlépe vyřešíme v zájmu věci. Ten poslední bod, eh, o něm se zmínila Barbara Loch, eh, byla ještě, že eh, nemáme terms of reference jasné. Ano, mm, to eh, datum, kdy terms of reference mají být schváleny, tak nyní se to posouvá, bude se o tom dále diskutovat. Podíváme se na to. Eh, časový plán jsem úmyslně stanovil tak, aby se o tom v rámci parlamentu mohlo ještě konzultovat. Nechceme to zásadním způsobem měnit, ale stejně tak můžeme ještě změnit prodloužení lhůty. Eh, a to může jít ruku v ruce s konzultacemi v ostatních orgánech. Myslím, že se dostaneme ku předu podle diskuzí. Poslední bod, o něm se zmínila eh, kolegyně Safiny, to je potenciál, budoucnost, eh, podpora mladých lidí, takže to je to, co bychom mohli udělat. Eh, Předseda se již dívá na hodiny, takže při jiné příležitosti o tom budeme dál diskutovat. Zítra se k nám dostaví polský minister zahraničních věcí ještě mimochodem a proto si myslím, že bude zítra také velice zajímavá diskuze. Děkuji. Komise PIT. Děkuji vám, pane Lansdorfe. Jak víte, tedy 8. prosince se odehraje um, podrobné probrání eh, tohoto textu. Dnes jsme měli příležitost to jen nakousnout i proto, že zítra se sejdeme eh, s polským představitelem prosinci budeme dále diskutovat a v únoru budeme hlasovat o tomto tématu. Přijdeme k následujícímu bodu na pořadu jednání a to je výměna názorů s panem Vukem Jeremičem, což je ministr zahraničních věcí Srbska. Pan ministr na, eh, čeká na naše pozvání za dveřmi a nyní jej chci požádat, aby vstoupil. Buongiorno. Possiamo... Dobré odpoledne. Chci zde také přivítat pana eh, ministra Vuka Jeremiče, který je ministrem, jak víte, zahraničních věcí Srbska. Srdečně jej zde vítáme a chtěli bychom také vyjádřit, myslím tedy, že jménem všech, blahopřání k tomu, že Evropská komise doporučila radě udělit Srbsku kandidátský status na kandidaturu do EU. To je, myslím, jasné uznání reformních procesů, jež vaše země již částečně dokonala. Třeba, že vám ještě zbývá mnohé eh, dopracovat. Jedná se o dlouhou cestu, která vede eh, ke kýženému cíli. Doufáme, že v prosinci Rada přijme tedy toto doporučení. Status kandidátské země, jak víte, souvisí eh, se splním určité podmínky. Eh, v tomto případě se jedná o podmínku zlepšení vztahů s Kosovem jak jsme již viděli u předcházející diskuze. Je to zapeklitý a delikátní eh, problém, to si uvědomujeme, ale vyžaduje také pragmatický a konkrétní přístup. My jsme rádi, že můžeme konstatovat, že dialog s Prištinou eh, z května tohoto roku eh, přinesl plody, dochází k dohodám o konkrétních scénářích. Podmínky života mezi tedy srbskými a kosovskými společenstvími dosud nejsou optimální. Některé aspekty ještě nebyly vyřešeny nebo um, v současné době ustrnuly. Došlo ale k dohodě, abych to dokončil, dohodě o univerzitních diplomech. Nicméně celé to téma ještě není uzavřené. A s přáním dalších úspěchů tedy se chceme s vámi pustit do diskuze a nechci vás obírat o čas, stejně jako kolegy a velice rád vám předávám slovo. Budeme vám velice pozorně naslouchat, pane ministře. Uh, děkuji vám, pane předsedo, dámy a pánové, vážení poslanci Evropského parlamentu. Děkuji vám za čas a děkuji za to, že jste mě pozvali, abychom společně mohli diskutovat o evropské budoucnosti a vyhlídká v Evropské unii pro celý západní Balkán, včetně Srbska. Vím, že se jedná o obtížné období pro Evropu, že se diskutuje o celé řadě různých záležitostí, které mají pro vás bezprostřednější eh, dopad nebo zájem, eh, jsou důležitější pro vaše voliče, takže o to vděčnější jsem eh, za čas, který mi dnes odpoledne věnujete. Evropa se mění přímo před našima očima. Dochází k eh, diskuze, k diskuze o tom, kterým směrem bychom se měli v tomto měnícím se období vydat. Někteří lidé dokonce spochybňují úspěch evropského projektu vzhledem k potížím a výzvám, před kterými evropský prostor nyní stojí ale já myslím, že není pochyb o tom, že evropský proces dosáhl celé řady úspěchů, eh, podstatných eh, úspěchů naplnil své poslání, posílil dlouhodobý mír a stabilitu na evropském kontinentě. A v důsledku eh, tohoto úspěchu už eh, si myslím nikdo nedokážeme představit, eh, že by mohlo v rámci eh, evropského území dojít ke konfliktu a Možná takové myšlení vypadá zastaralé vzhledem k potížím či jo, problémům, kterým Evropa čelí v tuto chvíli, ale jedná se o okamžik, Eh, ke kterému se teprve musíme eh, dopracovat v té části Evropy, odkud pocházím já, to znamená jihovýchodní Evropa nebo západní Balkán, chcete-li. A pokračování evropského projektu v našem regionu je eh, především vyhlídka na dlouhodobou prosperitu a stabilitu, vyhlídka na dlouhodobý mír. Dlouhodobý mír na Balkáně. A já si myslím, že jediný rámec, eh, v němž může tento projekt pokračovat dále, je rámec eh, přistoupení k Evropské unii a velice doufám, že tento proces bude pokračovat a bude platit i pro další země západního Balkánu, protože se zde jedná především o evropenizaci, o to, že e, přejmeme zákony a standardy, kterými se řídí Evropská unie. Jde nám e, o to, abychom splnili evropské aky, abychom splnili kodaňská kritéria. Já bych rád při dnešní příležitosti řekl, že se mm, nejedná o to, abychom byli členy Evropské unie v tuto chvíli. Spíše jde o kapacitu, eh, o schopnost pokračovat v reformách. Já vím, že se vede velká diskuze, alespoň v některých částech Evropy, pokud je o to, zda už doba nazrála pro přijetí nových členů, zda je možné pokračovat v rozšíření tímto či ním způsobem, zda tady budou nějaké vrstvy a tak dále, a tak dále. Ale já bych chtěl zdůraznit to, že pokud jde o západní ehm, Balkán, kromě Chorvatska, tak tato rozhodnutí ehm, e, se netýkají v tuto chvíli členství. Nejedná se v tuto chvíli o členství. To není součást uh, Eh, toho procesu v tuto chvíli. Pokračující přibližování Srbska k Evropě, stejně jako toto přibližování eh, západního Balkánu k Evropě, je samozřejmě ku prospěchu našich vlastních občanů, ale samozřejmě také ku prospěchu celého evropského prostoru. A v této souvislosti Eh, bych chtěl naznačit ta důležitá rozhodnutí, eh, která padnou 9. Eh, prosince. 9. prosinec bude pro západní Balkán důležitým datem, protože to bude den, kdy Chorvatsko podepíše smlouvu o přistoupení. Navzdory všem potížím v evropském prostoru, navzdory krizi, která probíhá, pokračuje. 9. prosince se dozvíme na západní Balkáně velice dobrou zprávu, protože Chorvatsko podepíše dohodu o přistoupení. Myslím si, že stejně důležité jako ten podpis dohody ze strany Chorvatska je také ten signál, který z Bruselu vyšlete pokud jde eh, o další vývoj v našem eh, regionu poté, co k Unii přistoupí Chorvatsko. Řada analytiků a odborníků říká, že teď je třeba si naplánovat eh, přestávku, udělat si čas na zamyšlení, udělat si pořádek, než se bude moci evropský projekt dál rozvíjet. A 9. prosinec je pro nás velice silně symbolickým datem eh, z řady důvodů a především kvůli kontinuitě procesu eh, rozšiřování v západním Balkáně. V posledních dvou letech jsme dosáhli, myslím, mimořádného pokroku proběhly zásadní reformy, myslím, že to byly skutečně rekordní reformy a Evropská komise 12. října eh, zaznamenala náš pokrok v posledních 24 měsících, kdy jsme podnikli skutečně zásadní reformy v Srbsku zejména pokud jde o oblast hospodářství, ty ekonomické reformy, eh, myslím, mluví sami za sebe, výsledky těchto reform mluví sami za sebe. Za situace, kdy Evropa prožívá krizi, chci zdůraznit, že Srbsko přijalo zákon, který omezuje zadluženost vůči HDP na 45 My jsme pod tímto stropem a jsme jedinou zemí v OECD, která byla povýšena, pokud jde o eh, kategorii rizika od začátku hospodářské krize a jenom málo zemí po celém světě eh, jejichž eh, úvěrový rating se ze strany ratingových agentur zlepšil. A připomínám, že se tak stalo po propuknutí krize. Takže si myslím, že jsme ekonomicky silní, zdraví a to díky reformám, které jsme podnikli v rámci přípravy na evropský projekt. Také eh, otázka spolupráce s Hákským eh, tribunálem. Řešíme tím eh, svou minulost. Srbská vláda pracovala na tom, abychom řádně spolupracovali s Hákským tribunálem v tuto chvíli eh, jsme splnili eh, své, své závazky a pokud jde o situaci v celém eh, regionu a regionální spolupráci, tak mohu říci, že vztahy na Balkánu nikdy nebyly lepší od propuknutí války v roce 1991. A myslím, že to mm, souvisí s velkým úsilím, které vyvinuly jednotlivé státy a jejich politici, včetně e, Srbska, které usilovalo o proces usmíření. A pokud jde o ty nejcitlivější záležitosti, otázka Kosova, o tom, e, jak jsem byl informován, jste právě dnes e, diskutovali a pro nás je to otázka nesmírně citlivá, tak i v této oblasti si myslím, že jsme dosáhli významného pokroku. Od eh, okamžiku, kdy jsme zahárali v Prištině dialog, který začal eh, za podpory Evropské unie na základě společné eh, rezoluce OSN, který, eh, která hovořila o zahájení tohoto dialogu a poprvé eh, v v dějinách takto přijímá jednání mezi dvěma stranami skutečně začala přinášet pozitivní výsledky. Takže ten proces byl zpočátku podceňován a teď jsme rádi, že jsme tomuto procesu věnovali své odhodlání. Je velice důležité, aby dialog pokračoval i nadále, navzdory tomu, že přesto existují určité názorové rozdíly mezi stranami, které se dialogu účastní. Nechci ale mluvit pouze já, je samozřejmě jsou tady samozřejmě důležitá eh, rozhodnutí, která padnou a která se budou týkat západního Balkánu. Mluvím teď opět o 9. prosinci. Doufám velice dobrou zprávu, která bude pozitivní i pro Srbsko. Pokud k tomu nedojde, tak eh, samozřejmě nebude to pro někoho znamenat konec eh, světa. Naše odhodlání, odhodlání srbské vlády bude eh, pokračovat i nadále. Nadále věříme v evropskou budoucnost, věříme, že evropský proces je v zájmu našich občanů a v zájmu našeho regionu i celého evropského kontinentu. Souvisí to ve značné míře s důvěryhodností eh, celého evropského mm, úsilí, pokud jde o evropskou eh, budoucnost pro západní Balkán. A je to úsilí na straně Srbska, srbské vlády, ostatních zemí západního Balkánu a našich partnerů. My jsme si prošli mimořádným obdobím posledních dvou let a očekáváme, že Příští dva roky budou ještě úspěšnější, pokud najdeme tu sílu a odvahu dále spolupracovat mm, bez ohledu na potíže, na které možná mm, narazíme, ale důležité je, že máme společnou víru ve společné eh, hodnoty, kterými se řídíme a velice rád teď eh, zodpovím vaše dotazy, dámy a pánové. Děkuji vám, pane ministře. Začíná tedy diskuze. Omlouvám se za to, že je omezená časem. Jako první promluví předseda příslušného výboru, pan Kokan. Prosím na dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Srdečně zde vítám pana ministra Jeremiče a paní velvyslankyni zde ve výboru AFET. Jak jste řekl v úvodě, přicházíte ve významné době pro Srbsko, Balkán a také EU protože doba mezi eh, poskytnutím doporučení ze strany komise a rozhodnutím eh, rady je velice důležitá doba. Uvidíme, jaký bude závěr rady. Doufám, že tento závěr bude pozitivní pro Srbsko a další země v regionu. Pane ministře, já plně chápu komplexní vnitřní politiku eh, vaší země volby, které se mají konat příští rok, napjatá situace na severu Kosova, předvolební kampaň. Všichni bychom rádi viděli, aby nová srbská vláda se řídila evropskou cestou, tedy cestou směrem k Evropě, a všichni bychom rádi k tomu přispěli a pomohli. Víme, jak obtížné bude dosáhnout úspěchu ve volbách s proevropskými předvolebními slogany. Podívejme se na to otevřeně, bude to obtížná situace a bude také tak, mm, to ukázkou vaší e, politické zralosti a doufáme, že budete úspěšní v tomto obtížnému kole. Mám jednu otázku. Všichni jsme viděli tu zprávu a ostatní informace. Jak vy byste sám hodnotil váš výkon v plnění kritérií? Z vašeho pohledu. Děkuji. Výborně, jen o pár vteřinek víc jste mluvil. Pan Kačin, zprávodaj Mm, pro Srbsko má slovo. Také dvě minuty, ano. Děkuji vám, pane předsedo. Pane eh, předsedo, eh, Pane ministře, paní velvyslankyně, vítejte, rád bych vám poblahopřál ke všem úspěchům Srbska jako země a státu, jste dosáhli v posledních měsících. Chtěl bych vás informovat, že nadále budeme monitorovat pokrok ve vaší zemi. E, právě proto dochází tedy nejdříve k prvnímu čtení e, zprávy o pokroku Srbska zde v parlamentu a pak tedy následně je přijímána tato zpráva v březnu. Čeká nás tedy spousta práce a budeme se snažit podporovat vaši naši zemi. Upřímně doufám, že po 9. prosinci nebudete mít jen sousedy, kteří už budou de facto eh, členové EU, jako Maďarsko a eh, také už, eh, tak to může být chápano Chorvatsko, ale že vy se také stanete kandidátskou zemí, což je velice důležitá věc. A doufám, že také Černá hora převezme tuto štafetu od Srbska. Právě jsem před hodinou diskutoval s vaším kolegou Slobodanem Petrovičem, který je e, představitelem Kosova ohledně dohod, e, které prozatím byly dosaženy. Eh, co já vím, tak právní služba připravuje stanovisko vašeho ministerstva o implementaci. Zdá se, že vy máte eh, velké výhrady ohledně možnosti implementace. Všichni by očekávali, že eh, vy ukážete, že všechno, co bylo posud dojednáno, bude hm, také už implementováno a očekáváme, tedy od vás jasné slovo, zda budete součástí řešení nebo součástí e, problému. E, je to možné uskutečnit a nebo je to mm, něco, co uskutečnit nelze? Velice rádi sami budeme oslavovat 9. prosince, ale opravdu povězte nám, e, je to vůbec možné nebo ne? Děkuji, pane Kačine. Pan Brok má slovo, prosím, minutu a půl. Herr Pane předsedo, pane ministře, bylo to velice zajímavé, to, co se zde přednesl a můžete být, si být jist, že naše frakce eh, určitě bude eh, vždy stát za tím, co bylo přislíbeno v eh, Soluni v roce 2003. Je to velice důležité pro stabilitu na západním Balkáně upřímně řečeno. A je to také v našem zájmu, aby tato stabilita byla udržena. Je to důležité pro reformy, které jsou nutné eh, v zemích eh, západního Balkánu a jsou to reformy, které by dávaly smysl i pro některé země v Evropské unii. Eh, je třeba říci, že boj e, s korupcí za lidská práva, za právní stát, za demokracii, za e, hospodářský vývoj, to je velice důležité pro obyvatelstvo a nejenom proto, že e, je země členem Evropské unie. Ovšem, taková perspektiva může být ku pomoci, když se nic takového vytýčí. Musím říci, že ten vývoj, který eh, v regionu probíhá, eh, co se týče eh, národních soudů a tak dále, při boji s nacionalismem a podobně, je to velice důležité. E, nejsou splněny e, četné podmínky nutné pro přístup e, do Evropské unie. Proto je třeba vést další jednání. Ještě nejste tak daleko, aby jste se stali členy Evropské unie, ale myslím si, že se skutečně blížíme k bodu, kdy získáte status kandidátské země. A ještě zde byly řečeny různé věci týkající se Kosova. Jak vidíte zde perspektivu vývoje také v sousedních zemích. Ehm, Bosně Hercegovině například chybí schopná vláda, akceschopná vláda. A Bosna a Hercegovina eh, se snaží předehnat eh, Belgii, co se týče nezávislosti vlády. Děkuji, slova pan Vigenin, minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Pane Jeremiči, jménem socialistů a demokratů v Evropském parlamentu bych vám velice rád poděkoval za to, že jste si našel čas a sdělil jste nám svůj názor na vývoj v Srbsku a na očekávání, pokud jde o rozhodnutí Rady 9. prosince. Upřímně musíme říci, že Srbsko se skutečně mm, hodně snažilo v posledních dvou letech. když eh, se zamyslíme nad tím, jaká byla výchozí situace a kam se dokázalo Srbsko hm, dopracovat díky úsilí srbské vlády a jeho premiéra. Já myslím, že eh, k tomu vám můžeme pouze zatleskat a že je v pořádku, jenom v pořádku, že vám komise udělala kandidátský statut. A samozřejmě, že to období bylo nelehké i pro srbské občany. Já si myslím, že jedna z těch nejdůležitějších věcí, které musí Unie udělat, je podpořit vládu a uřídit očekávání srbských občanů. Myslím si, že občané si zajistí naději, eh, si zaslouží naději na evropskou budoucnost a ten krok, eh, ke kandidatuře je malým krokem, ale určitě nabízí veliké naděje srbským občanům a je to další pobídka pro Srbsko načasovat si a naplánovat si další a větší kroky směrem ke členství. Já nechci pokračovat v analýzách. Já si myslím, že je pro celý region důležité, aby Srbsko bylo takto povzbuzeno. Jsou tady ovšem země, které jsou skeptické vůči tomuto úsilí a já bych se vás rád zeptal mm, na toto. Vy víte, jaké signály některé z těchto zemí směrem k vám vysílají a tak se chci zeptat, co vaše vláda plánuje udělat eh, do, především do toho 9.12., pokud jde o ty skeptické země, jak chcete, aby podpořili ten, aby rada podpořila ten srbský návrh. Děkuji, paní Lunaček. Alespoň vy, prosím, se pokuste o tu jednu a půl minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Také zde chci přivítat pana ministra zahraničí a paní velvyslankyni. Souhlasím s kolegy, kteří uvedli, že 9. prosince, a vy jste to také řekl, že 9. prosince bude významné datum nejen pro Srbsko, ale pro Balkán, pro Chorvatsko, které podepíše dohodu. E, pro Srbsko, ano, i z mého pohledu Eh, doufám, že dostane kandidátský status a doufám, že s Černou horou začne vyjednávat. Ale také musím říct, že byla jsem velice ráda, že pan komisař File eh, ve zprávě pokroku se o tom zmínil, že doporučuje kandidátský status pro Srbsko, ale je zapotřebí, aby došlo k pokroku, který je očekáván v dialogu mezi Kosovem a Srbskem. Vy jste řekl, pane ministře, eh, velice eh, hezky, že Srbsko souhlasilo s Evropskou unii v New Yorku před rokem ohledně tohoto dialogu. A slyšela jsem pozitivní slova, ale problém, který já s tím mám, spočívá v tom, že pokud já vím, nedávno došlo tedy k obnovení těch eh, jednání a že dohody, eh, které jsou ze začátku července, ještě nebyly uplatňovány, nebyly prováděny, a to zejména Srbskem. Jak tedy můžete vysvětlit to, že váš vyjednavač pan Stefanovič v červenci prostě zablokoval schůzku dialogu tím, že nepřijal eh, celní razítka to je věc, kterou mělo už eh, Srbsko udělat dávno. provádění chybí u mnoha dalších témat. Prosím, povězte nám, jak chce Srbsko implementovat například katastr a další věci, které v, na, v následujících několika málo dnech mají být hotovy. Eh, myslím, že to bude velice problematické. Členské státy a vlády členských států mohou mít výhrady ohledně kandidátského statusu protože provádění musí být hotovo, nejen, že dojde k dohodě. Děkuji, paní Luňaček. Pan Tanok má slovo. Prosím, jen minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Vítám tady pana ministra. Já také eh, gratuluji vaší zemi k eh, ekonomickému růstu a lepší zprávě a řízení, ačkoliv existují určité výhrady, pokud jde o transparentnost vaší privatizace což se částečně dotýká i mých voličů v Londýně. A je dobré, že jste dokázali růst navzdory nepříznivé světové ekonomické eh, situaci a ekonomické krizi, kterou prožíváme velice silně, hlavně v eurozóně. My podporujeme vaši kandidaturu eh, společně s kandidatur, kandidaturou Černé hory a Makedonie. My si myslíme, že eh, členství by mělo nastat eh, co možná nejdříve, ale tomu je tak samozřejmě v ideálním světě. Chorvatsko udělalo už téměř vše pro členství ale na druhé straně v Evropě existuje určitá únava z rozšiřování, řešíme krizi v eurozóně, jak víte, a potřebujeme eh, provést dlouhodobé reformy. A myslím, že ty jsou potřeba i ve vaší zemi, eh, ještě předtím, než bude možné, aby jakákoliv země západního Balkánu vstoupila do EU. Teď ještě otázka dialogu mezi Prištinou a eh, Bělehradem Jaké konkrétní výsledky očekáváte z těchto jednání? Doposavat jsme viděli jenom nepatrné výsledky a souhlasíte se mnou, že mezinárodní společenství nakonec, že mu dojde trpělivost, pokud jde o financování své rozsáhlé přítomnosti v Kosovu, eh, což eh, je oblast, kde jsou přítomny víceméně všechny mezinárodní organizace a že bude muset dojít k výměně nějakého území a že o této věci bude nakonec potřeba jednat. Děkuji. Děkuji, pane Tanoku. Slovo má pan Severin, minutu a půl. Děkuji vám, pane předsedo. Pane ministře, pokrok Srbska ohledně našich očekávání a vašich očekávání hodně závisí nejen na vládě, ale také na náladě lidí, na úsilí celé srbské společnosti. Proto se chci zeptat, Zda můžete nám říct něco přesnějšího o náladě srbské společnosti a vnímání srbské společnosti. Zda Srbové vnímají otevřenost EU jako dostatečně konzistentní pro e, Srby na základě jejich úsilí, srbského úsilí. Myslím, že na tuto otázku by se mělo odpovědět i na základě toho, co řekl pan generál Mladič. Děkuji, pane Severine. Paní Kopa, stínová zpravodajka pro Srbsko. Prosím, jen minutu. Uh, Děkuji, pane předsedo. Já vítám pana ministra mezi námi a gratuluji Srbsku k dosaženému pokroku uh, posledním eh, roku, pokud jde o demokratizaci, proces usmíření a o spolupráci s Mezinárodním trestním eh, tribunálem. Já se chci také zeptat na Kosovo. My jsme velice rádi, že dialog byl znovu zahájen a všichni doufáme, že bude mít pozitivní výsledek, ale ty informace, které máme z médií a dalších zdrojů, jsou trošku rozporuplná. Můžete nám tedy nabídnout eh, svoji verze skutečnosti a nastínit plán do budoucna? budoucna můžeme doufat, že tento proces se bude nadále vyvíjet pozitivně. Děkuji. Grazie, onore. Děkuji vám, paní Kopa. Pan Kovačev, jedna minuta, prosím. Thank you, Chairman. Dobrodošli, gospodin minister. Děkuji vám, pane předsedo. Vítejte, pane ministře, zde v Evropském parlamentu. Většina Evropského parlamentu podporuje demokratický nějaký proevropský eh, program a doufáme, že se jim bude eh, řídit i budoucí vláda zešla z nových voleb příští rok. Že tedy Srbsko nejen obdrží kandidátský status, ale stane se členem EU. V této souvislosti bych se také chtěl zeptat, na základě eh, zkušenosti Bulharska eh, s uzavíráním kapitoly totalitní minulosti a otázky hm, tajné služby. Eh, chtěl bych vám dát příležitost, abyste odpověděl na to, jaká je situace v Srbsku. Je toto téma ve vašem politickém životě, které by řešila polská diplomacie, jak eh, se zachovat eh, vůči eh, bývalé tajné policii, jak chcete naložit s archivy bývalé Socialistické republiky Jugoslávie federativní. Bylo požádáno o návrat některých dokumentů do Makedonie. Učiníte tak? Eh, vrátíte nebo tedy odešlete určitou část těchto dokumentů do jiných zemí bývalé Jugoslávie? Na základě toho, co řekl pan ministr Lavrov o eh, poskytování eh, ruského občanství Srbům v Kosovu. Se vás ptá také na váš názor. Pan Palečky, jedna minuta, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Vážený pane ministře, ve svém vystoupení jste uvedl, že Kosovo je citlivou záležitostí a tak bych se vás chtěl zeptat, jak víte, tak Rusko usiluje o určité paralely, pokud jde o e, statut Kosova a situaci e, v severní Osety či Abcházii a dalších e, svých územích. Jaký je váš pohled na eh, Severní Osety a Abcházii? A jaká komunikace eh, probíhá mezi Moskvou a Bělehradem k těmto záležitostem? Minuto, per favore. Minuta další řečník. Minister Děkuji, pane předsedo, vážený pane ministře paní velvyslankyně. Já jsem se sešel s paní velvyslankyní a jednali jsme o o diskriminačním rozsudku uvěznění proti jednomu mladému muži a Mluvili jsme o tom, že tam možná došlo eh, k diskriminaci a tak bych se velice rád zeptal, zda tento konflikt související s maďarskou menšinou byl vyřešen. Při nedávné návštěvě eh, Srbska eh, se, myslím, této otázky eh, nedotkli. My bychom byli velice rádi, kdyby rumunská totožnost eh, Vlachů byla uznána a tak bych chtěl, abyste pokud možno eh, zajistili pro vlachy možnost zvolit si svou mm, identitu. A to proto, že Severní Balkán nemůže zůstat eh, izolován od eh, zbytku Evropy. Děkuji, pane Tokaši. Jako poslední, pan Boskurt, prosím. Paní Boskurt. Uh, welcome, minister. Um, tve... Dobrý den, pane ministře. Vítáme vás a mám dvě otázky. Srbsko ukazuje, že podniká vážné kroky k tomu, aby se stal členem Evropské unie. Mám dvě otázky. Kodaňská kritéria a členství v Evropské unii. Je to určitě důležité, jak země zacházejí s konflikty. V Kosovu o tom bylo již řečeno, jaká je situace. Ptala jsem se na to, jak to vypadá v Sanžaku. Bylo řečeno, že ta situace je velmi vážná a jak ji chcete řešit. Jak na to země reaguje, ukazuje to, jak může fungovat také jako člen Evropské unie. Další otázka. Eh, mám dojem, že v poslední době eh, se dostává celá řada případů, které se musí projednávat eh, před soudem pro lidská práva. Můžete na to odpovědět, prosím? Děkuji. Nyní vám poskytneme příležitost tomu, abyste odpověděli. Samozřejmě budete mít méně času, než kolik byste potřeboval, bohužel. Eh, budete mít tedy příležitost, abyste odpověděl na celou řadu eh, tak obsažných otázek. Prosím, máte slovo, pane ministře. Děkuji vám mnohokrát a eh, doufám, že se mi podaří odpovědět na většinu dotazů. Začal bych o těch nejsnadnějších. Eh, Pan Kukan také tím začal. Jaký máte názor, jak se na to díváte? Samozřejmě, že část eh, z toho, co já mohu říct, je subjektivní, protože z té vlády mm, jsem zešel. My jsme se snažili hodně hodnocení, by měl provést někdo jiný, bylo by to objektivnější. Ale myslím, že tu jsou dobré známky, dobré reference, je je to vidět také ve stanovisku Evropské komise. Stanovisko Evropské komise především uvádí, že Srbsko plní, eh, eh, plní požadavky dohody o stabilizaci a přidružení. Není snadné je plnit, ale my jsme eh, pevně rozhodnuti, že je plnit budeme. Lidé v Srbsku v prvním čtvrtletí příštího roku. Pokud nám dají na to mandát, tak se budeme snažit do toho udržovat dále, budeme snažit provádět reformy, budeme se to snažit dodržovat ohledně procesu usmíření, protože v posledních pár letech jsme viděli, jak velkého pokroku jsme dosáhli právě v procesu usmíření. A budeme Eh, se držet našich přesvědčení, našich eh, úkolů, našich strategických cílů, ať už nás to dovede do, Evropské, do členské Evropské unii či nikoli, to teď není otázka, na kterou bychom mohli odpovídat, ale europeizace srbská. Eh, to, že se bude přibližovat evropským právním standardům, zákonům, by mělo být prioritou nehledě na politické potíže, které mohou existovat v Srbsku. Budu se snažit odpovědět na dvě, tři další otázky, které s tím souvisejí. Byly podobné povahy. Chci poděkovat ale především panu Kocinovi Eh, za jeho úsilí a podporu eh, směřování Srbska do Evropy. A my opravdu v dobré víře se snažíme být eh, součástí řešení několik problémů. Takže to by mělo být i jasné ohledně našich přesvědčení. Dohody, které byly či budou uzavřeny, v budoucnosti v dialogu mezi Bělehradem a Prištinou musí odpovídat pravidlům a také legislativě. Musí vyhovovat ústavě e, Srbska a zákonům Srbska. Komise říká, že ústavní a právní rámec Srbska e, v hrubých rysech e, odpovídá požadavkům je třeba respektovat instituce, je třeba respektovat eh, zákony, které máme. Myslím, že jednou z klíčových hodnot Evropské unie je respektování pravidel. Takže eh, to, co je zapotřebí ve všech oblastech, je respektovat zákony a pravidla a proto se o to budeme snažit eh, ze všech sil a na paměti budeme mít to, co bylo dohodnuto ohledně řešení tohoto nesmírně citlivého problému. Tento dialog podle mne má šanci na úspěch. Byl doposud úspěšný v mnoha oblastech. Ještě zbývá celá řada nedořešených otázek v dialogu. Celá řada jich ještě nebyla eh, dokončena. Priština eh, jednostranně vyhlásila nezávislost, my jsme tady, kde jsme, ale snažíme se v dobré víře diskutovat a najít řešení eh, k jednotlivým tématům, ale chci připomenout, že se nám podařilo těch 28 zemí sejít společně. Z nich šest mají jeden názor na nezávislost takzvané Kosovské republiky a 22 zemí má jiný názor. Ale to, že se nám podařilo sejít se všichni dohromady a zahájit dialog, abychom dořešili nedokončené otázky, aby eh, lidé, kteří žijí na tomto území, mohli eh, normálním eh, životem, to je to ještě není, není důkazem toho, že, že, to je, že Kosovo je samostatný stát. A nebo také to není důkazem, že to je nedílnou součástí Srbska. Snažíme se najít společn, společného jmenovatele. A pak budeme úspěšní. Není to Není to proces, jehož cílem by bylo dokázat, že jedna ze dvou stran má pravdu. Jde nám o to, abychom se snažili dosáhnout opět normality, abychom přinesli obyvatelům této oblasti, těchto oblastí, eh, normální eh, podmínky života. Ukazuje to také demokratickou vůli eh, jednotlivých společností tomu, co mm, říkal pan Brok a na co se ptal pan Brok, možná ještě někdo další se mm, ptal podobně. Srbsko se aktivně účastní regionálních iniciativ a přijímá kroky e, k dosažení dalšího usmíření nebo prohloubení usmíření. To je citace evropských mm, dokumentů. Srbsko je předsedou všech e, um, iniciativ, které se odehrávají na Balkánu, um, jako středoevropská iniciativa, další iniciativy zaměřené na Balkán. Doposud nebyly žádné stížnosti ohledně toho, jak předsedáme těmto organizacím, nehledě na to, že mezi námi je tedy ještě nedořešená otázka. Takže způsob, kterým jsme vedli předsednictví v tomto komplexním prostředí, aniž by si kdokoliv na cokoliv stěžoval, nám poskytuje reference o tom, jak seriózně bereme eh, zákon eh, v dané oblasti a jak se díváme na budoucnost Balkánu. Co se týče Bosny a Hercegoviny, naše stanovisko je velice jasné. Očekáváme suverenitu u každého jednotlivého členského státu eh, OSN. To platí o Abcházii, Osetie, Srbsko respektuje chartu OSN a závěrečný akt z Helsinek. Všechny eh, členské státy OSN pro Srbsko mají plné právo na plné respektování suverenity a teritoriální integrity bez jakýchkoliv výjimek. Ať už je to Srbsko se jako samotné, ale platí to stejně taky o Bosně, o kterémukoliv jinému státu ve světě. Pokusím se odpovědět na otázku paní Lunáček ohledně implementace. Eh, je to eh, mm, velice složitá situace. Pokud dojde k vyjednávacímu procesu, očekáváte, že problémy, které zde byly, budou také řešeny v rámci toho vyjednavacího procesu. Neposíláte v průběhu tohoto vyjednavacího procesu e, do světa ozbrojené jednotky. Července, 25. července, došlo k masivnímu Eh, masivního pohybu jednotek eh, preštinských eh, nazývaných Rosů, aniž bychom byli varováni, až by přišlo varování komukoliv, ať už to byl Eulex nebo mm, nějací jiní klíčoví mezinárodní hráči. Otázkou je, děláte takovéhle věci v dialogu a nebo mm, se snažíte vyřešit věci prostřednictvím ozbrojených chlapíků? Když dojde k problému v dialogu, a nám nejde, to není žádná procházka růžovou zahradou, my se snažíme vyřešit témata, která byla časem akumulována, chceme je vyřešit v krátké době. A pokud v jednom kole dialogu nenajdeme řešení, e, které by vyhovovalo jedné straně, znamená to, že mají poslat e, ozbrojené síly. Ano, oni poslali ozbrojené jednotky a to způsobilo zmatek e, v mezi obyvatelstvem celé části toho území. Jedná se o severní Kosovo. A ti lidé zablokovali silnice a, a všechno další. 97% občanů této části území má velmi um, silné názory na to, jak má vypadat jejich budoucnost to je součást eh, reality, se kterou musíte počítat. A pokud, když pošlete eh, vojáky, protože se vám nelíbí řešení v dialogu, tak si myslím, že se daleko nedostaneme. Co se tedy stalo v červenci? Došlo k tomu, že byla vytvořena taková situace, kdy stabilita byla silně otřesena. To není atmosféra, která by vedla k dalšímu provádění Ehm, dohodnutých eh, prvků. Eh, většina věcí byla provedena, protože, ale my jsme se snažili v tomto období zaměřit na uklidnění té krize na severu, což bylo způsobeno tedy eh, ozbrojeným vpádem, která nebyla s nikým, ozbrojeným vpádem, který nebyl s nikým projednán předem. Tedy, jak jsem řekl, provádění některých dohodnotých prvků bylo již dokonáno. Snažili jsme se eh, zdokonalit nebo tedy mm, napravit situaci po té jednostranné akci Prištiny. Snažíme se vést dialog, snažíme se mm, implementovat, máme implementační pravidla, máme pracovní skupiny, o tom, jak máme eh, provádět naše dohody. Ano, skutečně eh, jsme pevně přesvědčeni a usilujeme o to, abychom dobré víře postupovali v tomto mírovém procesu a to vyváženým způsobem podle nejlepších osvědčených evropských hodnot a standardů. Velice upřímně vám mohu říci, že toto úsilí nesouvisí přímo s evropskou budoucností. My to prostě potřebujeme. A to proto, abychom mohli žít normálním životem, abychom měli stabilitu, abychom eh, dosáhli normálnosti v naší části světa. Vyřešení tohoto problému neurychlí náš přístup eh, do EU. Bylo by bláhové se domnívat, že vyřešení otázky Kosova urychlí vstup Srbska do EU. Ale my se stejně snažíme tento problém vyřešit. Stejně jako jsme se snažili vyřešit spolupráci s Hákským tribunálem. Věděli jsme, že vyřešení eh, té spolupráce s Hákským tribunálem nás nedostane blíže k Evropské unii. Nestalo se tak. My nejsme teď zklamáni, my jsme to učinili kvůli sobě. Mnoho lidí ehm, bylo vedeno k tomu, aby věřili, že vyřešení Hágské spolu, nebo spolupráce s Hágem nás povede k rychlejšímu vstupu. My jsme věděli, že se to nestane, také se to nestalo, ale učinili jsme to, protože jsme byli pevně přesvědčeni, že proces usmíření musí stát na základě jasného určení pravdy, stanovení toho, že kdo se dopustil zločinu, musí za ně zaplatit. To tež platí s Kosovem. My víme, že to neurychlí náš vstup do EU. Ale je třeba tento problém vyřešit, protože nikdo z nás nepotřebuje mít zmražený konflikt. A my to chceme vyřešit mírově a diplomaticky. A právě o to jsme se snažili v minulosti a teď tedy hovořím o této vládě. Někdo z vás tady e, zmínil tu možnost, že už eh, možná mezinárodnímu e, společenství dojde trpělivost. Nám trpělivost nedojde, protože my se nemůžeme přesunout jinam, jde o náš region. My jsme plně odhodláni vyřešit všechny doposud nevyřešené problémy v našem regionu, tak aby mohl být na stole na západním Balkáně trvalý mír, stejně jako na zbytku kontinentu. Pokud jde o územní rozdělení, tak my jsme proti rozdělení států. My neprosazujeme rozdělení žádného státu na světě, ani toho našeho, ani Srbska. A proto jsme proti jednostrannému vyhlášení nezávislosti ze strany kosovských úřadů. Pak tady zazněla otázka občanství pro eh, Srby v Kosovu, tedy ruského občanství. Já si myslím, eh, že eh, to bylo trošku špatně interpretováno. Nikdo nemluvil ve skutečnosti o emigraci do Ruska, o změně eh, bydliště. Nikdo se nechtěl stěhovat, ale někteří lidé cítili nedostatečnou ochranu, takže šlo o zlepšení ochrany a proč se cítili nedostatečně chráněni, to je ta závažná otázka, eh, která by si řád, žádala řádnou analýzu a diskuzi. Takže Srbové v Kosovu se jednoznačně cítí nedostatečně chráněni, eh, jinak by eh, se takovéto žádosti vůbec neobjevovaly. plány do budoucna. Další otázka. Tak naším plánem do budoucna je udělat ještě více. Pokud jde o ten nastartovaný dialog, chceme v něm pokračovat, chceme pokračovat eh, ve vyjednávání bez ohledu na to, jak se ta budoucnost nakonec vyvine, eh, pokud jde o celý evropský proces. My věříme, že když přijmeme určité zákony, pravidla, směrnice, nařízení, tak budeme v souladu s evropským AKI a že to bude pro naši zemi v konečném důsledku pozitivní. Otázka je, jak silní a důvěryhodní potom eh, v té snaze budeme. Ale jinak si myslím, že ta, ta pobídka která by mohla přijít 9. prosince, pro nás může být velice pozitivní. Poslední otázka, na kterou chci odpovědět, e, se týká jižní části naší e, země. Ano, pokud jde o radikalizaci, radikální islám e, v této části Srbska, tak ano, jsou tam významní náboženští vůdci, eh, tam působící. Jejich projevy jsou velice silné, eh, podněcují nenávist a nestabilitu v této části země. My spolupracujeme s občany, s místními úřady a přejeme si narovnání vztahů mezi různými etniky a mm, náboženskými skupinami v Srbsku a doufám, že tím, že budeme respektovat zákon a do situace se zapojíme, budeme spolupracovat, eh, vést dialog s lidmi, tak eh, se zmenší prostor pro působení extremistů, ale eh, ano, musím přiznat, že extremisté se v této části země vyskytují. Abych reagoval na otázku Balachu a Rumunů, tak prezident Basesku eh, navštívil Srbsko, byla to úspěšná návštěva, my jsme o tom podrobně diskutovali. A pracujeme na tom bilaterálně eh, s Rumunskem. Chceme zajistit, aby byla tato věc do budoucna vyřešena. Chceme mít eh, s Rumunskem co nejlepší vztahy a Jde nám skutečně o nastavení dobrých sousedských vztahů a proto budeme pokračovat v řešení této záležitosti, ale mm, chápeme náhled rumunské vlády, chápeme ho a chceme situace řešit. Rád bych vám poděkoval za váš čas. Příspěvek mimo mikrofon. K této záležitosti se budu muset vrátit tuto chvíli. Nemám pro vás odpověď a zajistíme vám ji prostřednictvím našeho velvyslanectví. Jde tady o komunistickou minulost, o teda ten návrat archivu. A tato záležitost je samozřejmě nesmírně citlivá. My máme velké štěstí, že jsme se neprošli takovým útlakem jako jiní. Přesto přeze všechno se jedná o problematickou záležitost, která si žádá seriózní přístup a my budeme na vaši otázku eh, reagovat. V tuto chvíli ale odpověď nemám a eh, bohužel nemám k dispozici potřebné informace a fakta, která bych se vám přál nabídnout. Děkuji za váš čas ještě jednou, děkuji za váš zájem o náš region. Vím, že nejste institucí, která bude v Evropské unii 9. prosince rozhodovat. A přesto oceňujeme vaši podporu a pochopení pokud jde o tento velice důležitý proces. Eh, Děkuji vám, pane ministře. To přání, eh, které jste vyslovil, k němu se připojujeme aby k uznání došlo tedy 9. prosince. A náš výbor eh, také chce podniknout pracovní cestu delegace do Srbska a doufáme, že už se k vám dostaneme jako do kandidátské země. To je tedy přání, které eh, chceme předat jak vám, tak chceme vyslovit sami za sebe. Opravdu chceme ocenit intenzivní práce institucí vašeho státu zaměřena na přiblížení se Evropě. Děkuji ještě jednou a přeji hodně štěstí.